Mám zde jedno oznámení. Eh, podle odstavce 137 paragraf 2 eh, jednacího řádu eh, dostal jsem žádost výboru FAM pro práva žen k situaci v ke konsultacím Evropského ekonomického a sociálního výboru na téma situace